Okay, well, welcome everybody. Um, I... Vítám vás, dobré odpoledne. Dovolte mi říct pár slov, ještě než zahájíme naše jednání. V prvé řadě formálně bych ráda požádala o přijetí pořadu jednání. Nevidím žádné námitky, takže máme přijat pořad jednání. Oznámení budou až na konci z důvodu toho, že potřebujeme zahájit naše jednání s pány ministry. V tuto chvíli jsme rádi, že můžeme přivítat ministry financí Francie a Německa. Ekonomický dialog s Maďarskem, Belgií a Španělskem již proběhl a v tuto chvíli můžeme říci, že zde existuje nový instrument na podporu eh, ekonomické debaty, na podporu eh, zprávy na evropské úrovni. Tento dialog probíhá dobře. V tuto chvíli budeme řešit tyto záležitosti s s prezidentem eh, euroskupiny a 21 ledna bude probíhat další setkání. Co se týče otázek, tak politické frakce již poskytly seznam řečníků. Máme jich 14, pokud nám to čas dovolí, tak bychom uh, mohli zvládnout všechny. Seznam vypracovali koordinátoři a náhradníci všech politických eh, skupin podle našich pravidel. Musím vám připomenout, že koordinátoři to ještě jednou potvrdili, řekli, že chtějí pětiminutové bloky na otázky a odpovědi. Pokud tedy vyčerpáme pět minut, tak nebudeme mít čas na odpověď. Já budu používat kladívko, nechci vás nějak přerušovat, ale budu vám dávat včasné varování, že vám vyprší čas. Také poprosím, abyste nám orientačně sdělili, na kterého ministra kladete otázku. Ne, prosím, neadresujte v, v tom jednom bloku tři otázky na oba ministry, protože bychom neměli čas na odpověď. Bylo by dobré, abyste v tomto směru spolupracovali. Já nechci být nezdvořilá, ale i pánu ministrům budu muset bedlivě hlídat čas. Můžete v, se vyjádřit v úvodu, máte sedm minut a uvidíte, jak se odpočítává čas přímo před vámi. Bohužel musím být takto striktní, direktivní, bohužel takové jsou pravidla našeho výboru. Máte-li nějaké námitky, obraťte se v tomto smyslu na výbor. Pan Schobler se vyjádří jako první. Wolfgangu, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, kolegyně a kolegové. Srdečně vám děkuji za příležitost setkat se s vaším výborem, hovořit s vámi o situaci v Německu a také o našem pohledu eurozo, euroskupiny. Nejprve bych chtěl hovořit o situaci v Německu. Víte, že i u nás hospodářský vývoj stejně jako v Evropě i ve světovém hospodářství, doznal určitého oslabení. V předminulém týdnu jsme národní rozpočet na rok 2012 eh, tedy schválovali a schválili a v tomto roce splníme požadavky evropského sekundárního práva, dodržíme hranice deficitu a ve všech otázkách, i v otázce korektury nerovnovách podle zprávy komise, eh, která podnítila tuto zprávu o nerovnováze. Eh, ve všech těchto věcech splňujeme požadavky, takže eh, tím se omezím na to, jaká je situace v Německu. Diskutovalo se o tom, o tom, jestli bychom neměli náš schodek redukovat rychleji ale donívám se, že celkově v tempu snižování deficitu a také pokud jde o snižování nerovnováhy v Evropě, jsme nastolili správné tempo a správnou míru. V rámci euroskupiny jsme v minulých týdnech učinili správné kroky. Máme dohodu, pokud jde o vyplacení další, čla, další částky eh, programu Řecka. Nebyla to jednoduchá diskuse, kterou jsme v Německu vedli. V minulý pátek jsme, pokud jde o změnu memoranda o porozumění s Řeckem, získali velkou většinou podporu našeho parlamentu až na jednu frakci. Všechny frakce velkou většinou schválili tyto kroky tedy tento eh, program eh, schválení podmínek a eh, dalších tranší pro Řecko. V těchto otázkách jde u nás vždy o to, a možná, že je důležitější, abych to řekl obecně, jde o to, že jsme přesvědčeni, že problémy společné měny a hospodářské a měnové unie můžeme řešit pouze krok za krokem. A u každého kroku, což platí i pro diskuzi, kterou zítra povedeme na ECOFINu, pokud jde o jednotnou, jednotný měnový dohled v Evropě, tak musíme dbát na to, abychom zohledňovali rozdíly mezi 17 zeměmi eh, společné měny a eh, tedy deseti státy, eh, kteří ještě nenáleží eurozóně, abychom ty rozdíly neprohlubovali ještě více a Eurozónu samozřejmě nechceme rozšiřovat o ty členské státy, které se nepřejí vstoupit, ale eh, samozřejmě eh, chceme eh, udržovat určitou blízkost. Zítra o tom budeme diskutovat na ECOFINu. Pokud jde o řešení problémů krok za krokem, jak překonat problémy společné měny tak musíme postupovat dvojím způsobem. Jednak jsme uspůsobovacími opatřeními v členských zemích dosáhli velkých pokroků a minulý pátek v německém Bundestagu jsem hovořil o tom, co řecké, bank, řecké banky eh, přijaly za kroky, jaký pokrok Řecko dosáhlo ve zlepšování své makroekonomické konkurenceschopnosti, co již bylo dosaženo. Ta cesta samozřejmě musí pokračovat, ale je zřejmé, že ta cesta, ten směr je správný. Teď je jenom potřeba, abychom krok za krokem pokračovali daným směrem. Musíme vytyčovat správné podněty a, a musíme mít eh, v zorném úhlu také morální riziko. A je zřejmé, že samozřejmě opatření na snižování deficitu můžou být akceptována pouze v případě, když je také tlak na eh, jednání, na konkrétní kroky. To stejné platí také při získávání důvěry na finančních trzích. Finanční eh, trhy eh, zadluženost států považují za velké riziko od pádu Lehman Brothers – ale toto riziko nyní vnímají v eurozóně mnohem silněji než v jiných průmyslových zemích, ačkoliv tam je třeba mnohem větší zadluženost ve vztahu k hrubému domácímu produktu. Takže to ukazuje, že situace pro rozhodování v Evropě je velice složitá. Ehm, stejně tak i ve měnové a hospodářské unii. Ehm, účastníky na trhu můžeme přesvědčovat pouze krok za krokem, nepůjde to najednou. Abychom vytvořili lepší strukturu pro rozhodování, můžeme sice v rámci současných smluv pokračovat krůček za krůčkem a to se nám také dařilo. Měli jsme fiskální dohodu, dvou balíček, evropský semestr. To všechno samozřejmě je pravda, ale zároveň potřebujeme větší institucionální změny, změnu smluv. Spolková vláda je k tomu ochotná, připravena ale víme, že některé změny budou vyžadovat čas a my musíme postupovat pragmaticky. Jsme přesvědčeni o tom, a tím už se dostávám ke dvěma závěrečným tezím, Doníváme se, že pokud jde o udržitelný růst, tak v globálním měřítku s ohledem na globální výzvy, tak se nám to podaří pouze, eh, když budeme mít dobré předpoklady. Doníváme se, eh, že na pozadí naší demokracie a, demokra- a, eh, dynamiky rozvíjejících se zemí jsme na špičce Eh, sociální pyramidy a ekonomické pyramidy a do, dosta, dokážeme tam zůstat pouze v případě, když učiníme příslušné kroky. A proto musí být ten tlak rozhodování a eh, ten tlak na snižování eh, mm, zadluženosti zůstat i nadále platný stejně tak jako snahy o odstranění strukturálních problémů. Proto si myslíme, že musíme pokračovat eh, touto cestou, kterou jsme tak úspěšně šli v uplynulých dvou a půl letech. Thank you very much. Thank you very much Děkuji mnohokrát a nyní bych bez dalšího předala slovo ne, že bych na vás chtěla spěchat a naznačovat, že bychom plítvali časem, to vůbec ne, to bylo velmi efektivní, ale prosím eh, francouzského ministra. Dobrý den, děkuji paní předsedkyně, děkuji za toto pozvání, které jsem rád přijal. To je pro mě příležitost vrátit se do Evropského parlamentu, který dobře znám, protože jsem byl dvakrát europoslancem a po dlouhou dobu jsem byl také místopředsedou tohoto parlamentu. Znám důležitost vaší práce, navíc v tomto obtížném období. A já, i když mám teď jiné funkce, tak jsem na Evropu nezapomněl. I jako ministr financí ji mám na prvním místě. Chci hovořit eh, ale spíše o finančních záležitostech než o evropské vizi. Francie. Vypracovali jsme hospodářskou strategii, která je založena na třech pilířích. Odlužení Evropa, konkurenceschopnost, aby se napravily hluboké nesrovnalosti, které existují ve francouzské ekonomice. Nezaměstnanost je teď ve Francii 10%. Růst se nám brzdí a deficit, obchodní deficit na rozdíl od Německa je velmi vysoký a veřejný dluh dosahuje neudržitelných úrovní. A naše odpověď na základě této diagnózy Chceme mít tedy silnou ekonomiku, která má trumfy, která má zdroje, i když tedy konkurenceschopnost klesá už asi 10 let, to všechno nás vede k těm třem cestám. Nejdříve tedy odlužení. To je důležité k tomu, aby Francie znovu vzala do rukou svůj osud. Vy znáte naše cíle, ty už jsme oznámili. Je to do, od roku 2014, tedy zvrátit to zadlužování a HDP, nebo ten deficit 3%, růst. A my se chceme tedy vrátit k finanční rovnováze na základě vlastních zdrojů, tím tedy, že zachováme sociální spravedlnost, eh, což je tedy ozdravění a spravedlnost, které chceme dosáhnout. Druhým pilířem je Evropa, na tom pracujeme se svými německými přáteli, proto jsem tady velmi rád se svým německým eh, protějškem. A naše evropská strategie, ta má čtyři priority. Za prvé, řešení situace zemí v problémech. Ta dohoda, která byla minulý týden podepsána o Řecku, bylo to tedy obtížné, nicméně je to rozhodující, to je mezník, je to mezník pro Řecko, je to také mezník pro eurozónu, protože to umožňuje vytvořit podmínky důvěry a tedy růstu. Chceme dosáhnout pokroku i u jiných zemí, vyřešit jiné situace. Další priorita je bankovní unie. Právě ty finanční problémy jsou tedy důvodem krize. Chceme tedy rozbít eh, ten vztah mezi bankovní krizí a krizí státního dluhu, takže do roku 2012, do konce roku 2012 to chceme vyřešit. Další třetí ose je vrátit se k růstu, to je právě smysl Evropského paktu růstu. A poslední pilíř naší strategie je konkurenceschopnost. Premiér a prezident oznámili, že budeme mít pakt pro konkurenceschopnost a tam bude jedno opatření, které budu, budu zítra hájit v našem národním schromáždění. Bude to takový úvěr pro podniky, které budou moci díky tomuto úvěru investovat a nabírat, to je také důležité v souvislosti s reformou trhu to může mít historický dosah ve Francii. A já myslím, že Francie díky tomu může znovu získat důležitou část eh, své konkurenceschopnosti, své ztracené konkurenceschopnosti. teď se dostávám k eurozóně a k zahrnutí Evropy do našeho projektu, protože já nerozlišuji mezi národní agendou a evropskou agendou. Eurozóna to je skvělá konstrukce, nicméně nedokončená. Krize nám ukázala, co nám chybí. Mechanizmy stabilizace eh, v případě nesymetrického eh, vývoje, nástroje na řízení našich rozdílů a další problém, který pozoruje každý týden. Těžko můžeme přijímat rychlá rozhodnutí a všechny tyto dimenze jsou propojeny solidaritou. Evropská krize je podle mě především krizí integrace. Je to krize nedostatku Evropy, ne přebytku Evropy. A my chceme doplnit, dokončit eurozónu, dát jí prostředky k tomu, aby mohla fungovat a právě na základě solidarity. Mám několik návrhů, které chci rozvinout. Navrhujeme vlastní rozpočtovou kapacitu pro eurozónu, která bude odlišná od rozpočtu 27. Bude to financováno na základě vlastních zdrojů, které budou mít proticyklickou funkci a umožní financovat kroky v sociálním zabezpečení a tak podobně. Například tam bude společný práh eh, pro podporu v nezaměstnanosti. Dále eh, dluhopisy, které by byly vydávány v eurozóně nezávisle, bylo by to eventuálně tady navázáno eh, na ten vlastní rozpočet. Dále je zde legitimita kontroly těchto rozhodnutí, které přijímá eurozóna, protože současný model nefunguje. Na jedné straně je zde tedy reflexe ze strany národních parlamentů, ale také ze strany eh, Evropského parlamentu. Proč by nevznikl nějaký výbor, který by fungoval jako skutečný spoluzákonodárce, když by zde byl tedy nějaký ten rozpočet pro eurozónu. Já si myslím, že v středně době budeme potřebovat eh, zasadit eh, výkonnou funkci v eurozóně do funkce ministra. Bude to nějaký ministr, který musí přímo či nepřímo reagovat stejně jako národní vlády musí reagovat eh, na požadavky občanů. Pokud tyto nástroje budou vytvořeny v eurozóně, musíme se tedy ujistit o dobrém fungování. Nestačí jen eh, vydávat společné dluhopisy Wolfgang říkal, že nakonec to bude vyžadovat revizi smlouvy. A ano, já nejsem úplně proti, ale nejdříve musíme řešit ty věci, které jsou naléhavé, potom tedy budeme řešit zprávu a vládnutí a nakonec to dlouhodobé hledisko. Důležité je obnovit důvěru našich spoluobčanů. To jsou pouze první kroky, to je jasné, ale Okamžitě musíme začít diskutovat o těch hlavních směrech a to bude právě v prosinci na Evropské radě. Tam se bude diskutovat o budoucnosti Evropské unie. Pak zde máme evropské volby v roce 2014. Tam budeme mít ještě trochu času na to, abychom definovali politické projekty našich stran a Evropané budou dávat tedy legitimitu svým novým zástupcům a Francie bude na tom také dále pracovat v duchu solidarity, kterou hájí prezident republiky a vláda našeho premiéra. Thanks very much, Will. Děkuji. Budeme pokračovat rovnou blokem otázek a první otázka za EPP. Pablo, prosím. Gracias, Děkuji, paní předsedkyně. Otázka pro pana Šojbleho. Já žiju na severu Španělska. Na jedné straně máme řeku, která rozděluje tedy Francii od Španělska a na jedné straně nebo na jednom břehu jsou podniky, které nemohou získat financování nebo za vysokých úroků a na druhém břehu jsou podniky, které se tedy financují velmi jednoduše. To je tedy pokřivení jednotného trhu. Já myslím, že by se to mohlo začít řešit, když vstoupí v platnost eh, bankovní unie. Myslíte si, pane ministře, že kyperské předsednictví zítra dostane mandát k tomu, aby začalo jednat s Evropským parlamentem, který už se jasně vyjádřil minulý týden ke zprávám eh, Tyson a dalšího zpravodaje. A pokud dostane kyperské předsednictví tento mandát, tak jaké jsou hlavní prvky této dohody? Děkuji, pane ministře. Wolfgang, I think that was to you. Wolfgangu, já myslím, že to bylo na vás. Eh. Děkuji. Já si myslím, že pokud jde o bankovní dohled, Vystávají dvě otázky, kde doufám, ale nejsem si jist, jestli zítra dospějeme k dohodě na ECOFINu. Nejprve je to otázka eh, řízení. My si myslíme, že eh, tady je rozhodující a je nezávislost ECB, eh, e to znamená, musíme jasně oddělit finanční politiku a dohled to je jedna věc. A dále potřebujeme pravidla, eh, která hm, nečlenům eurozóny umožní na základě rovného zacházení, tak jak uvedly hlavy států a vlád, podílet se na evropském bankovním dohledu. Jestli proto nalezneme nějaké řešení zítra, to bohužel nemohu definitivně v tuto chvíli říci, ale ještě bych se k tomu rád vyjádřil. Mám totiž dojem, že očekávání které se vztahují k bankovnímu dohledu a co z toho vyplývá pro financování, že jsou zkrátka přehnaná. Rozhodnutí eh, představitelů eh, vlád, státu a vlád 9. Eh, června bylo takové, že jakmile bude fungovat bankovní dohled za příslušných předpokladů, bude provedeno oddělení rizika eh, financování stát a, státu a bank přímým financováním, eh, za, že to bude možné eh, za obvyklých podmínek v financování, financování z ESM. To znamená, že členský stát musí požádat o rekapitalizaci a zároveň s tím státem musí být dohodnut eh, určitý konkrétní program. A to platí i nadále. A pokud bychom toto chtěli zrušit, tak si musíme uvědomit, eh, že eh, tak, že by kapacita ESM byla velmi rychle spotřebována přímou kapitalizací bank v Evropě. Bylo by to tak rychlé, že tak rychle ani netaje sníh v Pyrenejích nebo v Alpách. Je tam 80 miliard v rámci ESM a až to, ale to až to bude plně eh, splaceno v roce 2014 a máme zkušenosti z bankovní krize z roku 2008. V Německu v roce 2008 jsme museli podobnou částku dát k dispozici na financování našich bank a peníze, které eh, tady eh, jsou k dispozici, tak mají být eh, určitým obraným, ne jako, nemají být obraným valem pro členské státy. Takže proto si myslím, že ta očekávání jsou přehnaná. Pablo, chcete se vyjádřit ještě jednou? To. Pane, paní předsedkyně, myslím, že mám ještě minutu. Jakmile dojde k dohodě, a kyperské předsednictví dostane mandát, a já doufám, že se to stane a že budeme mít bankovní unii, bude možné přímo rekapitalizovat banky? Děkuji, pane ministře. Jak už jsem uvedl, ne. Nebude to možné okamžitě. Teprve až bude udělen mandát, tak potom bude dokončen legislativní proces, to bude nějakou dobu trvat a v nadcházejícím roce potom bude vybudována kapacita bankovního dohledu. Až bude bankovní eh, dohled fungovat a to bude ještě trvat, tak potom v zásadě bude dána možnost přímé kapitalizace bank, ale i potom budou platit obvyklé podmínky pro platbu e s ESM. A na to se často zapomíná a proto jsem to připomněl. Nesmí se na to zapomínat, protože jinak jsou ta očekávání naprosto chybná. Španělsko nemůže tak dlouho čekat. A já mám pocit, že to už je i rozhodnuto. Předpokládám, že na euroskupině to budeme moci uzavřít. A tím potom bude možná kapitalizace bank z prostředku ESM přes španělský stát. Takovým mandátem, eh, že by banky měly přímý přístup k penězům ESM, toto očekávání je zkrátka přehnané a je předčasné. Um, Děkuji. Příště necháme běžet hodiny, abychom přesně věděli, kolik máme času. A teď Alisa za SAD. Děkuji. Já bych se chtěla také obrátit na pana Šöbleho Děkuji, že jste se mezi nás dostavil. Mám tři krátké, velmi stručné otázky. Za prvé bych se chtěla zeptat. Německo velmi ctilo právní základ v případě všech operací. A já se chci zeptat, jestli máte nějaký problém s právním základem, který navrhla Trojka v souvislosti s některými členskými státy Evropské unie. Druhá otázka zní, my jsme zaznamenali docela pozoruhodné výsledky u některých kroků, které jsme podnikli. Někdy se zdá, že u výpočtu jsou ukazatele špatně. Některé studie poukazují na to, že právní základ, který jsme používali, pokud tedy využijeme uh, six-pack a uh, fiskální uh, plán, tak ty ukazatele, některé se ukazují jako špatné, tak se chce zeptat, jestli jsme měli se dopracovat k jiným výsledkům a potom se chce zeptat na rozpočtovou disciplínu a její výstupy. Děkuji. Wolfgang, it's you again. Wolfgang, opět. Ich glaube, die Já si myslím, že trojka ve své práci se pečlivě drží základu svého pověření. Neviděl jsem nikdy nic, co by nás vedlo k tomu, že bychom to spochybnili. Požádali jsme trojku, aby mechan, aby mimo evropských eh, záchranných eh, kroků ESM a dalších, aby poskytovali zprávy nezávislým institucím, aby vyjednávali s příslišnou vládou dané země a donívám se, že Trojka tento úkol plní velice dobře. A za druhé se také donívám, že tato politika je úspěšná. Dosáhli jsme výrazných pokroků v obou programových zemích Irsku a Portugalsku. Portugalsko je na cestě opět získat přístup na trh. Portugalsko eh, je také na dobré cestě. Eh, programy jsou eh, velmi pravidelné, nebo vše běží pravidelným tempem a v pořádku. Máme určitý problém s Řeckem, ale minulý pátek v německém Bundestagu už jsem o tom hovořil. Hovořil jsem o tom, co vše bylo v Řecku dosaženo. Také jsem ovšem prohlásil, že už jsme si všichni uvědomili, lépe než před třemi roky, jak hluboké jsou problémy Řecka. Ve veřejných diskuzích byly velmi často podceňovány a možná, že ne až tolik v Řecku jako v jiných zemích. To, co musí Řecko poskytnout, je podle pohledu mnoha ekonomů eh, s podmínkou, tedy jakožto podmínka účasti v měnové unii, je možné pouze eh, za obrovského úsilí. A o tom jsme diskutovali eh, v minulosti, minulé době s trojkou, s měnovou unii, Velice intenzivně jsme o tom diskutovali. Ovšem, myslím si, že i Řecko je na správné cestě, pokud Řecko bude mít cílu důsledně kráčet touto cestou. Pokud se toho budou držet, budou úspěšní. A platí to i pro ostatní členské země. Ve Španělsku máme zvláštní situaci. Španělsko eh, když odhlédneme od specifických problémů španělských bank, pro které jsme nalezli řešení, mají také jiné problémy, Eh, mají problémy také reálného hospodářství a nákazy. Sr. ministru, no, uh, Pane ministře, pane ministře. Dejte se sluchátka, bude to portugalsky. Děkuji. Já Vnímám, co říkáte, chápu to, nicméně nezaměstnanost se v některých zemích dostala na 50% mladých lidí a to opravdu působí sestupný trend ekonomiky s dalekosáhlými důsledky. A to se týká jak ekonomik, které jsou zde zastoupeny, které rostou o méně než 1%. A zde není pro Evropu žádná budoucnost. To je pravda, ale otázka je, co je příčina a co je důsledek. Já si myslím, eh, že eh, se možná neschodneme na tom, co je příčina a co je důsledek. Podle našeho přesvědčení je to tak, že udržitelný růst můžeme dosáhnout pouze tou cestou, kterou jsem popsal před chvílí, a o které se donívám, že pokud jí bude kráčet Španělsko a další země, tak povede k úspěchu. Já vím, že vysoká nezaměstnanost mládeže v mnoha zemích představuje obrovský problém. Se Španělskem už se jednáme velmi intenzivně, bilaterálně eh, se taky snažíme tento problém vyřešit na evropské úrovni. Thank you. And now for... Děkuji a za Alde a Wolfgens. Děkuji. Nejprve jeden dotaz na vás, pane ministře Schäuble. Evropa se vnímá jako jednota hodnot a to znamená, že by země spolu měly zacházet s respektem. A já mám pocit, že v minulosti jsme toto nenaplnili. Například německé eh, velmi rozšířené noviny hovoří o tom, že Řecko zkrachovalo a němečtí eh, demonstranti potom spolkovou kancléřku zobrazují v uniformě SS. A já mám pocit, že se to nedostatečně komunikuje mezi občany a politiky. Mě by zajímalo, jaké tady vidíte možnosti změn. A otázka pro vás, pane ministře, Francie. Týká se to skoupení státního dluhu, které se doporučuje Řecku. Jakmile to bylo oznámeno, tak eh, začaly spekulace. Myslíte si, že tento program bude úspěšný? Druhá otázka se týká politické unie. Od počátku bylo jasné, že euro nemůže být úspěšné, pokud eurozóna nebude přetransformována ve skutečnou politickou unii. Vy jste se o tom zmínil, ale mně se zdá, že někteří žádají nejdříve tedy solidaritu a také politickou unii, ale jiní zase říkají opak. Nejdříve potřebujeme politickou unii a potom až solidaritu. Co si o tom myslíte vy? Děkuji. Okay, I have to split the time here now. Musíme pamatovat na čas. Takže Volkang jako první, prosím, ale držte se limitu minutu a půl. Den Großteil der Zeit. Eh, většinu času přenechám tobě, Pierre. Eh, a panu Klincovi bych řekl, před eh, dvě a půl, dvěmi a půl lety jsem řekl v německém a Bundestagu, že musíme mít respekt před tím, co řecký národ poskytuje. Samozřejmě víme, že obtížné doby vyvolávají demonstrace a část médií to přehání, to zpravodajství o e, těchto e, událostech. E, samozřejmě já vím, že se v Řecku objevují ty obrázky v SS uniformě, ale zároveň potkávám mnoho Řeků, kteří mi děkují. Děkuji za to, co Německo dělá a německá vláda bude neustále zodpovědně vysvětlovat, co je možné a proč. A budeme upozorňovat na to, že pro lidi v Řecku je to obrovská zátěž. Já si myslím, že tady došlo spíše k selhání elit v Řecku, ale to samozřejmě v tuto chvíli již nezměníme. Euh, ano. K té operaci odkupu řeckého dluhu která byla zahájena, tak musím říct, že mě to mm, nějak zvlášť nez, neznepokojuje. Záleží to na e, vůli řeckých úřadů na jedné straně a také na okolí. Ta hodnota toho dluhu je poměrně virtuální. Prodává se za 30 původní hodnoty. Ta operace není příliš nepravděpodobná. My jsme se pro tuto sázku rozhodli společně Paní Lagardová byla v Paříži eh, v pondělí, hovořili jsme o tom a jsme poměrně optimističtí, pokud jde o fungování tohoto mechanismu. Musí to ale fungovat eh, velmi rychle, protože 13.12. se musíme rozhodnout, eh, aby to mohlo být okamžitě vyplaceno. Nicméně myslím si, že je to realistické, že to funguje. Pokud jde o politickou unii, prezident Francouzské republiky hovoří o solidární integraci. To znamená, že v rozpočtové, finanční, sociální oblasti musíme dojít velmi daleko, a pokud je o integraci, i o politickou integraci. Já jsem zde byl v tomto sálu i jako zástupce konventu a v roce 2005 jsem chtěl, aby byla ve Francii bylo referendum o ústavní smlouvě. Pokud naše občané neuvidí, že Evropa postupuje stejně pokud jde o politiku a pokud jde o solidaritu, tak eh, nepůjdeme nikam. Ale jak říkal eh, Wolfgang, někteří jsou pro soliditu, pro, pro tu pevnost a jiní pro solidaritu. Já si myslím, že musíme pracovat na obou těchto věcech a proto já jsem říkal, že nerozlišuji žádnou evropskou agendu. První věc je odlužení. Francie nevede nějakou eh, laxistickou politiku, neslibuje nějakou futuristickou unii, ne, my chceme, aby ty obě věci šly ruku v ruce. To znamená solidnost a solidarita a ruku v ruce s Německem. Thank you very much. Díky. Tak stačilo jenom 30-sekundové varování, to vyšlo hezky. Case Wimburn za EKR, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych se ráda vyjádřila na adresu francouzského ministra. Dnes dopoledne Pan Christian Neuer vystoupil v Tokiu a hovořil se o tom, že je to na vládách eurozóny, aby se zlepšily veřejné finance, aby se realizovala strukturální reforma, aby ekonomiky byly více konkurenceschopné a naznačil, že by to chtělo udělat více. A vy říkáte, že máte cíl snížit schodek. Ale vzhledem k tomu, že ekonomiky eurozóny se liší od toho vašeho stanoviska. Můžete prosím více rozvést to, jaké další reformy byste chtěl podniknout, aby se zlepšila konkurenceschopnost a abyste byli schopni přilákat další dlouhodobé investice. Děkuji. Vaše otázka mě umožňuje vrátit se k situaci Francie. Je to ekonomika, která je neustále velmi silná, má své trumfy, to všichni znají. Široká ekonomika, diverzifikovaná, kvalitní veřejné služby, infrastruktura, vzdělaná pracovní síla, výzkum a vývoj, který je uznávaný. Nicméně pokud je konkurenceschopnost, tak eh, to v posledních letech klesá, desetiprocentní nezaměstnanost, 91% HDP a pokud jde tedy o deficit, eh, tak eh, my tam máme také deficit, zatímco tedy eh, v Německu je růst. A co my musíme udělat společně? Musíme čelit všem těmto problémům, abychom dosáhli toho, aby se ozdravily veřejné finance. To je tedy smysl té strategie odlužení. Je třeba také oživit eh, naše výrobní struktury a také dosáhnout sociální spravedlnosti. Já se tedy vracím eh, k té trojí ose. Říkal jsem odlužení, Evropská unie, eurozóna a konečně konkurenceschopnost, strukturální reformy, které jsou požadovány po Francii. My jsme se rozhodli je provést, protože kromě eh, toho úvěru na daních máme 35 opatření, reformních opatření, které mají posílit konkurenceschopnost. Jedná se o daňovou stabilitu, modernizaci administrativy, zjednodušení vztahu s podniky, rozvoj inovací, podpora výzkumu, zlepšení vzdělávání. Vláda se rozhodla řešit všechny tyto výzvy a přidává se k tomu další otázka, to je reforma trhu práce, reforma jednání, které teď tedy probíhají se sociálními partnery, aby bylo zabezpečeno zaměstnání a toto by nám mělo umožnit eh, zajistit větší jistotu pro pracující. Měla by se tedy posílit pracovní smlouva, ale měla by být také zajištěna větší předvídatelnost, pokud je o průmyslový vývoj a také větší flexibilita pro budoucnost. Myslím si, že to je takový soubor, který je zcela koherentní. Takže zbavme se stereotypu. Francie už teď je velmi atraktivní zemí pro zahraniční investory. Jsme, myslím, druhým cílem v Evropě, takže si nemusíme stěžovat. A za druhé, když se dívám na financování našeho dluhu, tak zde máme opravdu velmi nízké úroky kvůli kvalitě toho dluhu a kvůli tomu, jak k tomu všemu přistupujeme. Ale náš cíl je mnohem ofenzivnější. Chceme dosáhnout toho, aby prostřednictvím investice, prostřednictvím odlužení a ozdravění našich eh, veřejných eh, financí, aby se do pěti let eh, změnila francouzská ekonomika a posílila se její produktivní složka. To je podle mě ambiciozní strategie, která bude vyžadovat čas. Víme, že rok 2013 bude složitý, protože zároveň musíme snížit deficit 30 miliard euro v období malého růstu, ale je to strategie, kterou jsme si opravdu vybrali a kterou povedeme až do konce. Kej, ještě. Já bych jenom navázala. Myslím, že vím a znám odpověď, ale to znamená, že se myslíte, že ratingové agentury to nezvládly, je to tak? Ale jedna agentura potvrdila tedy naše eh, dobré výsledky. Máme vysokou poměrně známku, ale jinak si musíme zvyknout. Děkuji. A za zelené Jean-Paul Besse, prosím. Eh, Má otázka bude pro francouzského ministra hospodářství a financí. Pane Moskovici, Můžete nám osvětlit bankovní reformu, kterou francouzská vláda chce velmi rychle provést. Ten projekt, nebo tedy ten návrh, do konce roku musí být předložen Radě ministru. Projekt bankovní reformy, který je protiváhou reflexe, která probíhá v Evropě ohledně bankovní unie a návaznosti na tuto reflexi. Vy oznamujete velkou reformu, která by měla ozdravit bankovní sektor. Vypadá to tak eh, v tom novém režimu řešení bankovních problémů a posílení kontroly a makroobezřetnostního dohledu. Ale jak to skutečně vypadá, pane ministře, s tím klíčovým bodem této reformy a sice přísné rozdělení mezi jednou aktivitou, co jsou vklady a úvěry na jedné straně a obchodováním na trzích. Zpráva Likanen doporučovala oddělit eh, ty tržní aktivity do oddělené filiálky. Váš návrh naopak chce, aby to všechno bylo zachováno v mateřském podniku. Netrval by tak status quo a netrvalo by tím i to riziko? Děkuji. Ta otázka dobře začala, ale ten konec už není tak pozitivní, podle mne. Pane poslanče Besete, musím vám říci, že chceme dostat závazku pana prezidenta rozdělit ty investiční aktivity a spekulativní aktivity. Cílem je zajistit, aby riziko bank v těch tržních aktivitách bylo přímo úměrné potřebám financování ekonomiky. A právě proto se musíme držet doporučení Likanenovy zprávy. Já sám jsem před pár týdny hovořil s panem Likanenem v podstatě několikrát. Cílem je, aby ty tržní aktivity, které nemají žádnou návaznost na službu klientovi, byly zcela odděleny. Likanenova zpráva o těch tradingových eh, filiálkách hovoří poměrně široce. My chceme něco, co by bylo pragmatičtější, aby se to spekulativní odlišilo od eh, služeb, které jsou eh, užitečné pro ekonomiku, hovoříme také o posílení dohledu a regulace, hovoříme také o zákazu určitých eh, činností například vysokofrekvenční obchodování a obchodování se surovinami. My ve Francii nemáme nějakou zvláštní bankovní strukturu, ale máme silný bankovní sektor se 400 tisíci bankovních, tedy pracovních míst, máme takový univerzální model a Nechceme tento model rozbíjet, protože si myslíme, že by ho to poškodilo. Navíc tento model dokázal, že dokáže lépe než ostatní odolat finanční krizi. Takže my se opravdu velmi blížíme těm závazkům Françoise Olanda, který se stal tedy prezidentem republiky. Postupujeme velmi radikálně, když jsem o tom hovořil se zástupci tedy eh, financí, tak eh, mě netleskali ve stoje, nebyli úplně nadšení touto reformou, ale vím, že jiní, například někteří z vás mají pocit, že nezacházíme příliš daleko. Nicméně na jedné straně máte pocit, že to není dost radikální, jiní mají pocit, že to je příliš radikální, tak to podle mě svědčí o tom, že je to reálná reforma, reforma která je založena na konsensu, aniž by se rozbily struktury, které se ukázaly efektivní. A právě tím jsem se nechal vést. Čtyři a půl minuty, výborně. Nyní přejdeme Krtke Gue a poprosím Jirgena Kluta. Prosím. Děkuji. Mám dotaz na pana Šojbleho. Hovořil jste o tom, že politika trojky je úspěšná. Jak ale za takových okolností vysvětlíte, že dochází ke stále větší propasti mezi chudými a bohatými v evropské společnosti? Byl jsem v Řecku a tam jsem zachytil, že banky se dostávají pod velký tlak, protože občané v, důsledci, v důsledku politiky úspor nedokáží splácet své půjčky a e, v novinách si můžeme přečíst, že eh, úsporná politika má i negativní dopady na německou vývozní politiku. Jak tedy chcete s ohledem na tyto okolnosti odstranit co rozdíly uvnitř členských států i mezi členskými státy v Evropské unii? To je první otázka. Druhá, Jaké konkrétní nástroje jsou podle vás vhodné? Jak chcete nastartovat růst, blahobyt, zaměstnanost pro všechny? Také s ohledem na to, že Německo a ostatní země chtějí zkracovat rozpočty a tím pádem i programy pro růst a zaměstnanost. A třetí otázka, jak chcete opět nastolit akceptanci občanů vůči Evropské unie? Jak ji chcete zvýšit? když uvážíme, že tito občané se cítí stále více odstrčeni. Oh Odpověď na tu poslední otázku vyplývá z toho, zcela jednoduše, že se snažíme ty souvislosti, tak jak je vnímáme my, když samozřejmě na to existují nejrůznější názory, snažíme se ty souvislosti vysvětlit tak zřetelně a srozumitelně, aby za všechny problémy nebyla vždy obvinována Evropská unie, eurozóna a nebo vlády. Uh, za druhé, eh, snažíme se také objasňovat, i když s některými německými politickými hnutími v Německu s tím máme problémy, snažíme se vysvětlovat, že růst nezvýšíme trvale tím, že budeme zvyšovat zadluženost států, že ve všech hospodářstvích je doloženo, že čím, víc je, čím větší je zadlužitelnost dané země, eh, tím nižší je udržitelnost růstu. A v pátek, eh, když jsme prezentovali politickou dohodu v euroskupině v německém Bundestagu, tak jsem upozorňoval na to, že německé hospodářství musí projít procesem transformace, který je srovnatelný pouze s tím, co hospodářství museli eh, prodělat eh, u Varšavského paktu před 20 lety. A to opravdu není jednoduchá výzva. Tady si nesmíme dělat iluze. A rostoucí uh, rozdíly v, našich, v naší společnosti. Eh, ty rozdíly samozřejmě vyplývají z mnoha statistik. Podle eh, přesvědčení spolkové vlády toto souvisí s velkými změnami, které přinesla globalizace a také změny, které přinesla moderní komunikace a psychika, která je tím ovlivňována. Trhy jsou měněny tím, že stále více konkurujeme o pracovní místa se všemi částmi světa. V tuto chvíli došlo eh, k velkému požáru v Bangladeši a Jistě si pamatujete na pád německého textilního průmyslu před určitou dobou. Eh, na tom přece není vina eh, žádná vláda. To jsou zkrátka globální výzvy a můžeme jim čelit pouze tím, že vytvoříme politiku inovací, podnítíme inovace a konkurenceschopnost jednotlivých eh, členských států, protože jinak bychom museli jít zpět cestou, eh, která byla ukončena ve východní Evropě v roce 1990. Thank you. Did you want to come back on Děkuji. Chcete, Jirgena, ještě vystoupit? Konkrétní ano, eh, ale já jsem nezaslechl, že byste hovořil o nějakých konkrétních opatřeních, pane Šojble. Dlouhodobě možná máte pravdu, ale konkrétní opatření, která by zabrala v současnosti otázka, jak nakládat eh, s, se zvýšením příjmu staní, na to jste neodpověděl. Pokud je o Německo, tak v posledních třech letech jsme o tom intenzivně diskutovali. Když jsem převzal svou funkci ministra financí eh, koncem eh, nebo mezi rokem 2009-2010, eh, tak tam jsme hovořili o tom, že když bychom příliš seškrtali rozpočet, tak bychom ohrozili růst a e, komise Evropské unie se také obává podobné věci i jiní. A v tuto chvíli ve zprávách komise, které už jsem zmínil, plníme všechny naše požadavky podle evropského sekundárního práva. Není to tak, že by ty věci neplnily všechny členské státy Evropské unie. A my děláme vše, co je po nás požadováno. A my jsme eh, to udělali tak, že jsme zvýšili eh, nebo získali zpět důvěru v Německu a hlavní důvod pro nízký růst je, jak se uvádí, příliš slabá důvěra oslabená důvěra a my musíme dělat kroky, kterými eh, zvýšíme důvěru. My jsme zvýšili důvěru v Německu, tím jsme zvýšili poptávku uvnitř Německa a americký minister financí řekl, že teď bude svou politiku vést podle příkladu Německa. Okay, now we're... Děkuji. Vracíme se k EPP. Fernand Lange. Eh, vielen Dank. Ich... Eh, Děkuji. Chtěl bych výslovně poděkovat oběna, oběma ministrům eh, za jasné shodnutí situace, úspěchů a nebo i reform, které nás ještě čekají. Pan Barnier řekl, že druhý poločas v boji eurozóny proti finančnímu trhu právě začal a nyní na zasedání se vyjednává o tom, eh, zda eh, teď se jaksi změní trenér tím, že zodpovědná bude Evropská centrální banka. Pan Schäuble na to upozornil, francouzský minister by zašel rád ještě dále. Eh, chtěl by změnit hřiště, pokud jsem ho dobře pochopil. A já bych se chtěl zeptat obou ministrů, jednak francouzského ministra Uvedl jste, že si přejete demokratickou kontrolu v eurozóně, omezení rozpočtu, vlastní rozpočtová kapacita a další věci. To by ale vyžadovalo změnu smluv. Kdy si myslíte, že je něco takového možné realisticky? Potom otázka na pana Šojbleho. Říkáte, že musí být vyřešeny ještě některé právní otázky, pokud jde o bankovní unii, především pokud jde o účast neeurozón, eh, zemí neeurozóny, pokud jde o Evropskou centrální banku jazyku. A pokud jde o smluvní texty. Eh, smlouva 127, článek 127, odstavec 6, tam eh, jsou překážky pro tuto cestu. Jak vidíte možné řešení? Eh, ano. Já hodně věřím v důležitost posílené demokratické kontroly v eurozóně. Když jsem byl mladým ministrem pro evropské záležitosti, tak jsem se účastnil celé řady evropských rad, rad zahraničních věcí, byl jsem zde mezi vámi, byl jsem také členem Evropského konventu, 15 let života jsem strávil v evropských institucích. A když se potom jsem se vrátil na radu, ECOFIN, tak jsem měl pocit, že se mechanismy pro rozhodování nezlepšily. Naopak, věci jsou složitější, je nás více, ty rozdíly se prohloubily, všechno ovládla technika a tak to opravdu nefunguje. Euroskupina například, to je instance, která má obrovskou moc. Hovořili jsme o tom s Mariem Dragem, on říkal, že je to velmi operativní, ale upřímně nemáme mechanismy, které by byly hodny naší vlastní síly. A mě je opravdu líto, že jsme tři dny a dva noc, za dvě noci a tři dny nevyřešili tyto věci. A právě proto si myslím, že Evropský parlament eh, při respektování své integrity musí najít nějaký způsob, jak se zorganizovat, jak regulovat, kontrolovat a právě proto národní parlamenty do, toho také musí být více zapojeny. Potom bude samozřejmě nutná změna smlouvy. A já to říkám osobně jako Evropan. A také jako minister financí, já nejsem proti změně smluv, nicméně nemyslím si, že je to první věc, kterou musíme udělat. Jsou zde další důležitější věci, ale v každém případě jedna věc je důležitější a ta bude ještě předtím, a to jsou evropské volby v roce 2014. A já jako občan bych byl rád, kdyby ty otázky solidární integrace, vztahu mezi prohloubením eurozóny a demokratickou kontrolu, aby to tam bylo přítomno v debatách, které budou vedeny příští rok před evropskými občany. A potom budeme moci začít uvažovat o změně smlouvy, proti které v podstatě nic nemám. Langen, Pane kolego Langen, na posledním zasedání Ecofinu jsme vyzvali právní služby, aby vypracovali scénář, jak s malým, s malou změnou smluv je možné tuto věc vyřešit. A vy jste tady říkal, že článek 127 lomeno 6, tak jak zní, vlastně něco takového neumožňuje. A eh, když bychom se mohli dohodnout na tom kráčet touto cestou, tak bychom jistě mohli vyřešit i tu drobnou změnu. Čekám na, čekám na výsledek zítřejšího zasedání, zatím ještě nemám žádné informace a nevím, jak se to vyvine. Are you happy with that one? Jste spokojen? Ještě otázku na francouzského ministra. Společné omezení zadluženosti. Myslíte si, že to řešení by zahrnovalo i eurobondy, ne, eurodluhopisy? Ano, já si myslím, vy víte, že Francie je pro vydávání eurobondu. To jsme říkali už v kampani by jsme pochopili, že pro některé z našich partnerů, například Wolfganga Schäubleho, je to červená linie. Myslím, že se můžeme dohodnout na tom, že na konci toho procesu, abychom ho završili, až dojde k institucionální změně a bude zde silnější politická integrace, tak zde musí být zajištěny dvě dimenze té integrace, to znamená solidarita a dání toho dluhu dohromady. Děkuji za SAD. si Simo, prosím. Ja, vielen Dank, Frau Děkuji, paní předsedkyně. Evropská rada zřízení bankovního dohledu dala jako podmínku pro rekapitalizaci bank prostřednictví ESM ale zřízení jednoho bankovního dohledu společného no, podle toho, co říká pan Schäuble, v tuto chvíli nabývá nového rozměru nebo nového významu. Přesto zajímalo by mě, jestli můžeme říci, že Evropský parlament si myslí, že je smysluplné provádět přímou rekapitalizaci prostřednictví ESM. Chceme také konstatovat, že i když to půjde přes ESM, tak to stále budou ještě peníze daňových poplatníků. Jediné fondy, které chceme a můžeme vytvořit v Evropě a které budou realizovat to, co jsme lidem slíbili, tedy to, že už v budoucnosti za to nebude eh, platit daňový poplatník, ale samotné banky, Něco takového by byl pouze fond pro pojištění vkladů a restrukturalizační fond. Fond pro pojištění vkladů považoval parlament za správný, i komise to považovala za správné řešení. Tak, aby to bylo tak vysoké, aby e, alespoň středně velký pád bank byl e, takto vyřešen nezávisle na daňovém poplatníkovi. Ale my tady zatím e, neustále trváme na společné stanovisko rady a rada se tomu vzpírá. Už po měsíce se nestalo vůbec nic. Druhý fond, fond eh, rekapitalizační, je vybaven takovou eh, výškou eh, finančních prostředků, kterému komise otevřeně říká jako něco, co je v radě prosaditelné. 1,0 pokrytých vkladů. 77 miliard euro. Když se společně podíváme na to, co dosavační krize stála na restrukturalizačních opatřeních pro banky, tak získáme, zjistíme, že to je dvojnásobná částka. Tedy částka, eh, která navzdory eh, dalším nástrojům, jako je Bailin a tak dále, je příliš nízká. Takže pokud chceme splnit naše sliby vůči daňovým poplatníkům, že už na ně další kroky nedopadnou, tak jak chcete postupovat, pokud jde o eh, velikost toho finančního závazku? Eh, především tedy pokud jde o pojištění vkladů, tak aby ESM nemus, nebyl tím jediným nástrojem eh, toho, co máme, který máme k dispozici, tedy aby to nebyly peníze daňových poplatníků. Já myslím, že to směřovalo na Wolfganga. Já myslím, že na oba. Tak potom máte každý minutu. Prosím. Zunächst einmal muss man Herr Kollege Simon darauf hin. Eh, pane kolego Simon, Simone, musíme vás eh, především upozornit na to, že ať už jde o jakékoliv opatření, musíme dbát na to, aby finanční sektor eh, nebyl oslaben dalšími regulačními kroky nebo povinnostmi. Z tehdejší, dřívejší finanční krize a tehdy byl ministrem financí pan kolega Steinbrück, tak pan Steinbrück, ten teď má jinou funkci v německém Bundestagu, ale v každém případě tehdy jsme se poučili také v rámci Bazilej 3, protože jde o globální věci, musíme globální konkurenceschopnost vidět v souvislosti s globálními instituty, protože výkonnost bank také samozřejmě souvisí s obecným ekonomickým vývojem a já doufám, že eh, různé programy tento rok eh, zrealizujeme, protože to je také důležitý předpoklad bankovního dohledu, že budeme mít eh, jednotný soubor pravidel. A to není jenom věc, která vysí na radě. A banka musíme dát k dispozici čas. Já vím, že jste proti Eh, požadavkům Basel 4, Basel 4 nebo CAD 4. V Německu jsme zavedli Národní restrukturalizační fond a ten také není eh, vybaven takovou výší, kterou bychom potřebovali, ale s ohledem na to, co můžeme v tuto chvíli poskytnout, je to ta správná cesta. A pokud jde o pojištění vkladů, tak eh, máme systémy pojištění vkladů na národní úrovni, které se od sebe vzájemně odlišují. A pokud v této době za současných okolností byste chtěli systémy pojištění vkladů evropeizovat, eh, tak eh, a chtěli vytvářet nějaké nadřazené systémy, tak byste neměli nikomu klást otázku, jak mají zachovat souhlas obyvatelstva s Evropou, protože tyto kroky by se setkaly s rozhodujícím odporem. Já myslím, že pan Maskoviči vám nemůže odpovědět, protože už není čas. Chcete stejně odpověď a připravit tak kolegy o, jejich otázku? Kurze antwort dankbar protože kolegové předtím čas ušetřili, tak bych byl rád, kdybyste na to stručně odpověděli. Já odpovím tedy velmi stručně. Řeknu jen, že je pravda, že jsme vytvořili vztah mezi bankovním dohledem a přímou rekapitalizací bank. To je obsaženo v závěrech poslední Evropské rady. A potom druhá věc, i když jsme pochopili, že to může působit problémy, je to třeba řešit pragmaticky. Chceme, aby ESM eh, e byl takový výchozí systém, ale bankovní unie podle mě se neomezuje na bankovní dohled. Je to zase eh, takový triptych, tři pilíře, které obsahují také eh, řešení sporů a záruky za vklady, pojištění vkladu. A v probíhajícím jednání já jsem nakloněn tomu, aby pojištění vkladu tam bylo zahrnuto a práce rady se právě zaměřuje na Eh, bankovní dohled, ale já si myslím, že bychom měli být ambicioznější. Takže přejdeme v tuto chvíli EPP Danuta Hobner, prosím. Děkuji, Sharon. Já bych poprosila pana ministra Šobloho, aby se vyjádřil k státům, které jsou mimo eurozónu. Jak se budou účastnit na tom mechanismu? Návrh komise byl do značné míry upraven v tom smyslu, že by tyto státy mimo eurozónu, které by chtěly vstoupit do tohoto systému, tak by mohli, ale v parlamentu alespoň se nepodařilo nějak zajistit eh, ten, ten ten, tu fiskální záruku, jelikož tam fiskální dopady nepochybně budou. A jedna varianta by byla bankovní rekapitulace, která by byla otevřena i těmto státům mimo eurozónu. A zároveň by z toho tyto státy mohly těžit. Ale to by znamenalo změnu smlouvy. Další variantou by bylo řešit to prostřednictvím um, dodatku. V Balance of Payment Facility, facilita pro eh, bilanci států mimo eurozónu. Tímto způsobem to bylo zapracováno do rekapitulace. Byl by to určitý typ záchranné operace, tak se chci zeptat, jak by tento, tato fiskální záruka mohla fungovat jako by fiskální brzda. Děkuji. Zunächst einmal, Frau Hübner. Nejprve bych upozornil na to, a samozřejmě ne každý to slyší rád, ale tak to zkrátka je. Bankovní dohled sám o sobě nenastaví takovou situaci, že každá banka bude bezprostředně rekapitalizována prostřednictvím ESM. Ne, nejprve tady bude podmínka žádosti členského státu a schválení eh, určitého programu opatření pro daný stát něco takového se neruší. Takže u zemí eh, dne eurozóny zatím eh, ještě také musíme vyřešit určité věci, aby měli tedy podobné závazky. A to ještě nemáme dořešeno. Vlastně to teď závisí na, zemi, na zemích neeurozóny. eurozóny jakým způsobem k tomu budou chtít přistupovat. Má fantazie na to zatím ještě nestačí jak se stát členem ESM, aniž byste byli členem eurozóny. Ale přesto se pokusíme najít cestu. Jestli se proto najde nějaký jiný způsob, nevím, ale mechanika evropského stabilizačního mechanismu je taková, že každá členská země musí požádat eh, o konkrétní kroky a je s ní potom uzavřeno Memorandum of Understanding a teprve potom je možná rekapitalizace. Did you want to come back on that, Danuta? Finished? Did you... Chcete se vyjádřit? Danuto, nikoli. Francouzský ministr financí nikoli. V tom případě další dotaz za EPP Jurgo Děkuji. Děkuji, Sharon. Já mám a dotaz na oba ministry a bude to dotaz krátký. Jak víte, v nedávné době došlo k tomu, že byly změněny podmínky týkající se Řecka. A mě by zajímalo, jaké k tomu máte stanovisko vy, pokud jde o možnosti podmínek podmíněnosti, které byly stanoveny pro Řecko, co se týče splatnosti dluhu, co se týče úrokových sazeb. Myslíte si, že u dalších členských států, které se potýkají s problémy, by se dalo předpokládat něco podobného v rámci programu Trojka? Ich würde Portugal nicht raten. Já bych Portugalsku v každém případě nedoporučoval aby uvažovali o takovém kroku. Bál bych se srovnání s Řeckem, pokud bych byl eh, jinou členskou zemí, než je eurozóna, protože Řecko je zcela jedinečné, takže ani od Irska, ani od Portugalskem jsem z tohoto důvodu žádné takové úvahy nikdy neslyšel. Za druhé, Eh, úroky pro bilaterální úvěry pro Řecko jsme zmírnili. Pokud jde o Portugalsko a Irsko, tak takové bilaterální úvěrové programy neexistují a tím pádem není žádná možnost eh, to udělat podobně. A pokud jde o EFSF, tak tam eh, jsme navrhli o de- desetileté odložení splatnosti a tím pádem jsme prodloužili i úvěry ESFS. A pokud jde o Portugalsko a Irsko, kteří krok za krokem se snaží získat zpět přístup na finanční trhy, bylo by to pro ně velice neblahé znamení, neblahý signál a proto bych jim intenzivně doporučoval, aby něco takového ani neskoušeli. Euh, ano, já jsem chtěl říct eh, něco velmi podobného. Nejdříve se vrátím eh, k Řecku. Jak jsem říkal, je to opravdový mezník že by se nám tedy podařilo vyřešit eh, problémy této země a zachovat eh, celistvost eurozóny. To pro nás byl opravdu velmi důležitý cíl. A když se podíváme na tu dohodu, tak si myslíme, že je to trvalá dohoda, silná dohoda, úplná dohoda a navíc eh, jsou zde závazky do budoucna. Je to tedy velmi důležitý moment, který se tady v minulém týdnu odehrál. Bylo to nutné, Samozřejmě bylo to pomalé, bylo to náročné, ale je logické, že to bylo náročné, protože to byly opravdu velmi složité problémy. Vycházeli jsme z různých východisek a každý si stal za svými požadavky, aby ten program byl trvalý, aby byl udržitelný, tak bylo nutno, aby bylo zajištěno financování programu a také udržitelnost dluhu do roku 2020 a dále. Já doufám, že po úspěšné operaci odkupu dluhu, o které si myslím, že je možná i pravděpodobná. Bude to úhelný kámen celého toho procesu, tak eh, doufám, že budeme mít čas, eh, abychom to všechno vyřešili, abychom splnili své vlastní závazky, stejně jako řekové. Pokud je o Portugalsko, tak mám stejnou odpověď jako můj německý kolega. Samozřejmě to nejsou stejné situace. Já si nemyslím, že bychom měli imitovat řešení, které jsme přijali pro Řecko. Pokud je o Portugalsko, právě naopak, ten program je na dobré cestě, uplatňuje se tak, jak bylo naplánováno, takže je to úplně jiná perspektiva a tato země to může dokázat. Muito obrigado de uma forma. Prosím, děkuji vám. Já bych to stručně shrnul takto. Já podporuji to, co dělá portugalská vláda, která se maximálně snaží ten celý program realizovat. Jak byste mohli i vy podnítit portugalskou vládu v tomto smyslu? Znovu. Úsilí této vlády a proběhající programy mají naši plnou podporu. Jako obvykle naprosto souhlasím s Pěrem Moskovičem. I think the answer there... Já myslím, že odpověď zní snažte se dál. Ale nemůžu si pomoct. Já sympatizuji s otázkou udržitelnosti úrokových sazeb. Liam fondok za SAD, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. tomto sále je mnoho federalistů. A pro nás federalisty je zjevné, že současnou, nebo tedy příští etapou budování Evropy je etapa založená na rozpočtové kázni členských států, ale také na rozpočtové kapacitě. Na úrovni společenství to existuje všude, ve všech federálních uskupeních postupuje to vpřed, protože když si přečtěte vyhlášení pana Van Rompuje, nebo ten blueprint komise, nebo zprávu Marian Tyson, která byla přijata nedávno tímto parlamentem, je tam ta myšlenka, že potřebujeme vlastní rozpočet, vlastní rozpočtovou kapacitu, aby se řešily ty asymetrie a proč ne vedli také anticyklické politiky, jak říkal Pěr Moskovici. Já vím, že jsou zde rozdílné názory, jak použít eh, tuto rozpočtovou kapacitu, jak vést anticyklické politiky nebo spíše procyklické politiky, ale věc, která nám všem leží na srdci, nebo mnohým v tomto parlamentu, je, jak živit tuto rozpočtovou kapacitu, jak ji naplnit. My všichni zde víme, že jednání o finančních výhledech je velmi obtížné a mnohé státy nechtějí zvýšit své příspěvky. Mám otázku pro vás oba. Ale pan ministr Francouzské republiky už eh, v podstatě odpověděl z velké části, takže spíše pro pana Šojbleho. Jak bychom mohli dnes eh, navýšit eh, vlastní zdroje EU, aby se posílila rozpočtová kapacita, jaké nástroje si můžeme představit, daně, půjčky, když si uvědomíme, že se musíme vymanit z té logiky, kdy každý počítá to, co do toho vloží a to, co očekává, že dostane zpátky. Děkuji. Das ist äh, eine Frage, die man in, in zwei Sätzen nicht so einfach beantwortet. To je otázka, na kterou nelze tak jednoduše odpovědět, protože v zásadě spolková vláda a já s vaším eh, přístupem souhlasím, ale to by požadovalo změny smluv vlastní zdroje, to by znamenalo vlastní daně a musela by se změnit smlouva. A potom je tady otázka, jak instituce v, Evrop, v Evropě 27 nastavit. Hovořil jsem o tom, že aby se posílila role Evropského parlamentu, tak v těch otázkách, které se netýkají všech 27 členských států, tak mají rozhodovat ti kolegové z těch zemí, kterých se to týká, protože v Evropském parlamentu jen obtížně a také v komisi jen obtížně budeme rozhodovat eh, o rozpočtu eurozóny a jenom 17 eh, členských států. Musí o tom rozhodovat rozhodovat ty dotčené, eh, zástupci těch dotčených členských států. A pokud jde o nastávající vyjednávání rozpočtu i víceletého finančního rámce, chci upozornit na to, že musíme bedlivě dbát na to, abychom otázku o morálního hazardu nepodcenili. pokud tlak na úsporné využívání finančních prostředků neudržíme na všech úrovních, tak potom v Evropě i v členských státech nepřesvědčíme občany o tom, že tyto eh, věci eh, jsou, nebo že Evropa je užitečná. Takže k tomu musíme opravdu přistupovat opatrně. Ukázalo se to i v minulých týdnech na jednání představitelů eh, vlád a států. Jak říkal Jem, já už jsem částečně odpověděl ve svém předcházejícím vystoupení, ale já musím říci, že jsem pro nezávislý rozpočet eurozóny. Myslím si, že by částečně měl plnit proticyklickou funkci a musí být založen na vlastních zdrojích. Napadají mě dva. Daň z finančních transakcí, která bude zavedena prostřednictvím posílené spolupráce mezi nejméně 11 členskými státy. Je zde také část eh, daně eh, placené společnostmi, to je také úvaha, kterou musíme vést. A také souhlasím s tím, co říkal Wolfgang o demokratické kontrole pro eurozónu, ale je to taková citlivá otázka. Nejde o to, aby se vytvořil další Evropský parlament, ale aby se vytvořil nějaký orgán v rámci Evropského parlamentu, možná nějaký výbor, na tom bychom se měli všichni ještě zamyslet. Ale je důležité, aby tento parlament měl nějaké uskupení, které bude řešit otázky spojené s eurozónou. To není řekněme, problém ehm, Evropské rady, protože tam se teď také řeší ty otázky spojené s eurozónou, když nějaké problémy v eurozóně vzniknou. No. A poslední otázku, EPP Gina Hockman, prosím. Děkuji, děkuji pánu ministrům, kteří nás poctili svojí návštěvou. Já vím, že probíhá debata ohledně konkurenceschopnosti Evropy a stability Evropy a zde se hovoří o členských státech v rámci eurozóny a těch mimo eurozónu. Hovoří se o plusech a mínusech a mě to docela znepokojuje, protože síla Evropské unie je právě v té unii. A není to jenom riziko roztříštěnosti vnitřního trhu nebo finančního trhu, ale je zde i riziko roztříštěnosti dohledu. A já bych rád slyšel, co si o tom myslí naše hosta. Jak se díváte na tato rizika a na jejich dopady? Jak se jich budete snažit vyvarovat? Budete se třeba se snažit navrhovat změny smluv, aby se všichni eh, na tom účastnili a potom ohledně té konkurenceschopnosti a o, o tom, co to znamená být uvnitř a vně. Jaké problémy v tuto chvíli řešíme v Evropské unii? co musíme vyřešit, aby vlády států mohly realizovat reformy ku prospěchu stability a konkurenceschopnosti. Já bych se rád obrátil na francouzského ministra a zeptal se, jestli existují nějaká nová pravidla, nové instituce, které by byly potřeba. Třeba striktnější pravidla týkající se ocelářského průmyslu a, a jeho úpravy. Já myslím, Wolfgangu, že to bude na vás otázka, anebo chcete, aby se Pierre vyjádřil jako první. Jak chce Pierre? Tak Pierre. Pokud jde o e, znárodnění ocelářského průmyslu, tak odpověď už zazněla. To není řešení, které by přijala francouzská vláda, to víte. Je to takový e, spíše odstrašující krok. E, jenom proto, aby se nepoužil. Je to něco jako použití jaderné zbraně. Nicméně myslím si, že je užitečné, když je zde možnost dočasného znárodnění. K tomu už došlo v Evropě, ve Spojených státech. A my jsme takto dospěli k inteligentnímu výsledku v diskuzích s panem Mitalem, o kterém jste se tedy implicitně zmínil. Nicméně problémy se snažíme vyřešit právě i v rámci debaty o bankovní unii. Na radě Ekofinu jsme o tom hovořili. Je důležité, abychom měli dohled, který bude podléhat Evropské centrální bance, i když zde máme i národní orgány dohledu, aby byla respektována autorita této banky, to je klíčové, a státy, které jsou mimo eurozónu, aby cítili že se jedná o vnitřní trh a tam jsou eh, vztahy rovní k rovnému. A já si myslím, že to je věc, eh, které dosáhneme, budeme o ně usilovat. Já také velmi lpím na myšlence, že eurozóna to je víc než posílená spolupráce. Je to vlastní integrace, ale zároveň Unie je Unie o 27 členech. Není to my a ti ostatní, my chceme pracovat všichni společně. Pane kolego Hekmarku, už eh, v dřívější části diskuze jsem řekl, že jsem velice angažuji pro rovné nakládání se zeměmi, eh, které jsou členy eurozóny a nejsou členy eurozóny eh, v rámci eh, toho eventuálního bankovního do, dohledu. Akorát musíme naleznout vhodná pravidla, jak to udělat. A dále, pokud nechceme, aby docházelo k velkým rozdílům mezi sedmnáctkou a zbývající desítkou, tak je potřeba, aby ta desítka se všeho ostatního velmi intenzivně účastnila. Bylo by dobré, aby pokud možno co nejvíce zemí z té desítky by se vyjádřilo v tom smyslu, že se chtějí eh, bankovního dohledu účastnit a ne, aby řekli, eh, my nejprve vyčkáme, jak to bude vypadat a teprve pak se připojíme. Bylo by dobré, aby od začátku vyjádřili svůj zájem. Dále, pokud chceme posílit Evropu, také pokud jde o udržitelný růst v globálním hospodářství, Musíme v Evropě silněji kráčet cestou politické a hospodářské integrace. Proto společná měnová unie, která je zakotvena v evropských smlouvách, a pokud splníte podmínky, tak se musíte stát členem měnové unie. Na to bychom neměli zapomínat. Společná měnová unie je správným rozhodnutím a kdybychom se tak před deseti lety nerozhodli, tak bychom se tak museli rozhodnout nyní, protože ve světě globalizace hospodářství nebudeme mít jako Evropa šanci, pokud nepůjdeme cestou integrace. Proto otázka toho, že nechceme rozpolcení mezi členskými zeměmi eurozóny a neeurozóny, tak samozřejmě potřebujeme, aby i ta desítka se velmi účastnila a aby, abychom opravdu usilovali o integraci. Thank you very much. I... Děkuji. Já poděkuji oběma pánům ministrům za to, že nám věnovali čas. Bývali bychom rádi pokračovali v debatě, ale víme, že musíte jít, protože nechceme, aby se prodlužovalo zahájení zasedání Euroskupiny. Čekají nás oznámení, nechci hovořit na prázdný sál ohledně trialogu, takže počkám. Ráda bych se prvé řadě rozloučila a poprosím vás tady o dvě minuty strpení, protože se rozloučím s pánem ministrem. Já vám děkuji, vážení kolegové. Prosím vás o stěšení, protože chci vám oznámit několik věcí týkající se práce v trialogu. Prosím, vážení kolegové, poprosila bych vás, abyste nediskutovali, když opouštíte sál. Já chápu, že jste nadšení touto debatou ale čím dříve zvládneme oznámení týkající se směrnice o kapitálové přeměřenosti Trialog proběhl minulý čtvrtek a hovořilo se o likviditě, o, o koeficientech dluhového zatížení a předpokládáme, že proběhnou další trialogy příští týden ve Štrasburku v úterý a ve čtvrtek. K tak Tupeku proběhlo jednání 14. listopadu, hovořilo se o zprávě kauzy a hovořilo se o předběžném balíčku ke zprávě Ferrero. To se předkládalo, bude zde nové změní k ekonomickému dialogu a k delegovaným aktům, přepracované změní k veřejným investicím a rozpočtovým a střednědobým cílům plus eh, prohlášení komise ke kapitole 3, zvláště ke krokům ohledně umořovacích fondů. Právní kroky jsou v tuto chvíli tedy předmětem předkládaných materiálů a komise předložila svoje prohlášení, svoje znění. Na základě toho se bude celá problematika dále řešit. Doufejme, že v brzké době budeme mít uspokojivý výsledek. Co se týče ratingových agentur, zde eh, jsme zaznamenali dohodu 27. listopadu v rámci jednání trialogu. Eh, vyřešili jsme státní dluhy a rating eh, státních dluhů. Předpokládáme, že se bude hlasovat o této věci na plenárním zasedání v lednu nebo v únoru. Tím končím a oznámení, body různé nemáme, příště se setkáme ve čtvrtek od 9 do 12.30, ve čtvrtek bude 6. prosince a v tuto chvíli vám děkuji.